chtěl eh, poděkovat eh, eh, kolegům za to, že mě umožnili zmocnit se této výsady a být zpravodajem pro oblast lidských práv. Děkuji vám, tímto je rozprava k tomuto bodu ukončena. Hlasovat budeme zítra v 11.30. Další bod na pořadu jednání je prohlášení Eh, místo předsedkyně komise a vysoké představitelky EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku k situaci v Mali. Máte slovo, paní představitelko. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. 21. Eh, března došlo k puči, byl svrhnut prezident a, eh, a byly tam požadavky na zbraně lepší vedení. A západoevropská eh, organizace ECOWAS eh, a eh, mezinárodní společenství, včetně EU, OSN, volají po míru. 6. dubna se podařilo dosáhnout dohody a dojde a došlo, došlo k jmenování nového premiéra. Nové volby Eh, se budou konat, jakmile dojde k aktualizaci volebních seznamů. Eh, situace v severní Mali se velice rychle zhoršila a eh, došlo k pádu tří strategických měst rychle po sobě a 5. dubna MNAL si odhlasovala nezávislost severu Eh, což eh, Evropská, eh, Africká unie okamžitě odmítla. A včera došlo zase, zase k dalšímu začení. Všichni víte, že jsme velice znepokojeni fragilitou Sahelu už dlouhou dobu je jasné, že rozvoj a bezpečí musí jít ruku v ruce. Proto jsme navrhli eh, takový celistvý přístup ke strategii Sahelu už před rokem a jmenovali jsme koordinátora eh, pro Sahel. Tato strategie obsahuje i eh, alokaci 50 milionů euro navíc, která by měla podpořit bezpečnostní politiku Mali. Krize v Libie zhoršila už existující problém a e, dobře ozbrojení bojovníci se dostali do regionu, který již tak e, trpí terorismem, e, drogami a kriminalitou. K tomu se ještě připojuje opakující se nedostatek, nedostatečné zásobování potraviny, potravinami a to zhoršilo podmínky mnoha obyvatel. Naším cílem bylo spolupracovat s vládami tohoto regionu. Když je vláda silná, Eh, funguje to dobře, ale eh, eh, vojenský, vojenský puč v Mali naprosto podrývá legitimitu i efektivitu tamní vlády. My voláme po znovu ustavení legitimní vlády co nejdříve 23. března jsme eh, podpořili, eh, podpořili eh, snahy o znovu zavedení pořádku do Mali. Ale pokračujeme v humanitární pomoci a všech projektech, které přímo pomáhají lidem. Vítám také dohodu z Burkina Faso 6. dubna a vyzývám veškeré strany, včetně vojáků, aby respektovali její podmínky a umožnili, eh, umožnili znovu nastolení legitimní vlády. Eh, mluvila jsem s, před, eh, s prezidentem Outarou a hovořili jsme o vývoji této situace i s, s pan Kimunem včera v Bruselu. Inaugurace da, Koda jako mezi, jako, jako eh, Kunda Traore, jako eh, prozatímního eh, prezidenta a propuštění zadržovaných ministrů jsou dobrou zprávou. A příští týden v pondělí se těmito otázkami bude zabývat rada. Jakmile ta prozatímní vláda bude ustavena, budeme hovořit o možné podpoře, včetně voleb a naše komise teď chce začít znovu eh, podporovat ty projekty, jakmile to podmínky eh, umožní eh, především plné respektování dohody s ECOVASem. Prozatímní vláda bude muset rozhodnout, jakou podporu, včetně vojenské, bude potřebovat od externích partnerů. My Eh, s ECOWASem úzce spolupracujeme a jsme ochotni podpořit jejich bezpečnostní sektor, zvláště pro sever, ale také musíme úzce eh, spolupracovat s, s, eh, se všemi sousedními zeměmi, Mauretánií, Nigerem, Alžírem, Burkina Faso a, a pobřežní Slonoviny. Tato možnost ale vyžaduje ještě další promyšlení a rozhodnutí, jak koordinovat posílení národní armády a policie Mali. 21. Eh, eh, března spolupředsedové eh, parlamentního výboru ACP vyjádřili znepokojení nad zhoršením situací na severu. Je, není to v zájmu lidí v Mali ani Evropské unie, aby se sever Mali stal zónou bezpráví. Rada je odhodlána hájit územní integritu Mali. A e, situace je o to naléhavější, že je tam velice špatná humanitární situace. Je tam více než 200 tisíc osob, e, které trpí interním vyhnáním v Mali a více než 140 tisíc pravděpodobně uprchlo ze, e, do sousedních zemí. Na rok 2012 jsme zvýšili rozpočet na humanitární pomoc pro Sahel ze 45 milionů euro na 105 milionů v Mauretánii, Nigeru, Čadu, Mali a Burkiny Faso implementuje komise více než 250 milionů euro eh, v podobě humanitární pomoci a eh, potravinové pomoci pro asi 50 milionů lidí. Dalších 9 milionů eh, počátkem tohoto měsíce přibylo na potraviny, přístřešek a vodu pro uprchlíky z Mali. Prozatím je naším hlavním cílem poskytnout eh, rychlou úlevu nejpostiženějším. Eh, Evropská unie chce zachovat eh, jednotu a suverénitu Mali. Budeme udržovat úzký, úzké, úzké styky s tamními orgány, abychom se dozvěděli, jakou konkrétní pomoc potřebují. Stabilita v tomto regionu je nezbytná pro všechny africké partnery Evropy. Proto také se chystáme zmobilizovat veškeré úsilí, abychom nalezli řešení nejen v nadcházejících týdnech, ale také ze středně a dlouhodobého hlediska. Chceme pomoci Mali znovu získat svou suverenitu na severním části svého území a aby se zase stal jednotným, jednotným eh, státem to úvodní slovo a nyní mi dovolte abych předal dál slovo panu kasoulidisovi z poslaneckého klubu křesťanských demokratů na dvě minuty. prosím. Děkuji, pane předsedo. Nedávný převrat v Mali ukazuje, jak důležitou roli v poslední době uh, hrají ty různé periferní africké organizace ECOWAS v tomto případě, které eh, vyvíjí eh, tlak, eh, aby byl zaváděn jako ústavní pořádek a demokracie. Převraty již africké státy neakceptují jako prostředek. ECOWAS podobnou roli hrál i v případě. Oh dalších eh, převratů. To je věc důležitá nejen pro Afriku, ale pro i Evropu jako takovou. Máme velký zájem na vývoji na severu Mali, protože milice se tam vyzbrojují a působí jako eh, žoldáci, eh, vlastně tehdy podpory Kadáfiho a různé islámská hnutí mají podporu eh, z islámského Magrebu nebo al a využívají, zneužívají situace a Timbuktu, Kidal a Gaul přebrali pod svoji kontrolu a jednostranně vlastně vyhlásili nezávislý stát Vazavat. Tento vývoj je proti mezinárodnímu právu. Taková neuznaná území se eh, staly vlastně E, útočištěm mezinárodních zločinců, teroristů a nohsledu al kaidy a určitě budou destabilizačním faktorem pro celou západní Afriku od Magrebu po Mauretánii, Niger a celý Sahel. A bude to oblast, která bude e, e, známá různými únosy, to tam již bylo běžné i v minulosti. My podporujeme územní celistvost Mali. A jakékoliv rozdělení je nepřijatelné. A musíme tedy podporovat i úst eh, Trajore, stávajícího prezidenta, který byl zvolen v souladu s ústavním pořádkem a eh, proto musíme znovu bojovat za celistvost Mali. Upozorňuji ostatní další řečníky, že vzhledem k tomu, že jsme ve velkém spoždění, budeme muset přesně dodržovat čas. dalším řečníkem je paní gomes na jednu minutu. Não tinham ainda cessado os ecos do golpe militar no Mali e já estávamos confrontados com outro na guiné V Mali došlo k vojenskému převratu a další v guinea bissau Dva převraty, vojenské převraty e, za pár týdnů v Africe což znamená, že Evropská unie a náš parlament musí hrát eh, větší roli eh, v Africe eh, i spolu ruku v ruce s OSN a dalšími organizacemi. Naším úkolem je chránit lidi v těchto zemích zastávajících okolností, tak aby alespoň mohli přežít. A také i musíme tedy skoncovat s těmi praktikami jako obchodování s lidmi, se zbraněmi, musíme i využít veškeré prostředky, abychom pomohli lidu v těchto zemích a musíme se lépe koordinovat, koordinovat naše politiky, které používáme v Africe. A využít tu politickou sílu, kterou máme, i vojensky pomáhat těm e, e správným, té správné straně. Rovněž musíme a upozorňuji řečníky aby mluvili pomaleji aby tlumočníci mohli překládat. bohužel musíme striktně dodržovat čas. dalším řečníkem je pan Gerenc na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo já se pokusím zestručnit a e, zde my, použiju základní slovo a to je zmatek, protože my jsme tady, máme co dočinění e, se zemí, e, která je ve velké krizi a ve zmatku a musí řešit tři výzvy. Za prvé musí znovu zavést demokracii a potom musí zavést územní celistvost a musí také zlepšit i životní podmínky občanů, kteří závisí na externí pomoci. Jak to vyřešit ale? Pokud jde o e, odpovědnost jako takovou, takže Mali samozřejmě ve středu našeho zájmu, ale i, i ta odpověď naše musí být regionální, musí pokrývat i sousední státy a proto je důležité CDAO, e, tedy ta africká organizace, která e, spolupracuje s Evropskou unii. My jako Evropané Eh, musíme pomáhat společenství eh, států západní Evropy, západní pardon, Afriky, aby eh, správně nastavili strategii, kterou přijmou po změnách v Libii, protože v podstatě částečně události v Libii jsou i příčinou událostí v Mali a v celém regionu. My, protože máme zkušenosti, tak musíme se podělit o naše zkušenosti. Naše strategie pro Sahel eh, musí zahrnovat všechny tyto aspekty a závěrem chci vyjádřit přání, aby situace v Mali se vyřešila co nejrychleji, abychom mohli začít opět jim pomáhat, protože ta pomoc naše byla kvůli vojenskému převratu přerušena. Času a za váš projev. Dalším řečníkem je paní Sargentini na jednu na půl minuty. Děkuji, eh, pane předsedající Před dvěma týdny jsme byla, jsem byla v Dakaru v Senegalu a hovořila jsem s jedním Tuaregem, který právě utekl z Mali. Byl to dobře vzdělaný člověk, eh, marabu, eh, duchovní vůdce, ale té volnomyšlenkářské sorty. A, a, jeho děti studovaly, ale už dávno v Mali nežijí, protože je to tam příliš nebezpečné a Tuaregové se tam cítí příliš nebezpečně. A ten muž mi říkal, že ti rebelové jsou hrdlořezové, ti Tuaregové, eh, eh, oni používají islám jako eh, v argumentaci, ale v životě nebyli v, uvnitř mešitě. A byl to dobře, dobrý, slušný, vzdělovaný, vzdělaný muž a říkal mi, podívejte se, já ty rebely podporuji. Já jsem eh, mm, vlastně nepochopila, o co eh, přesně eh, šlo. Je mi ale zřejmé, že v Mali je konflikt, který nezačal právě teď, ale hovoříme tady o něčem, co, kdy už se dlouho nespolupracuje napříč generacemi a kdy, se, kdy většina respektuje menšiny. A ovšem také tam jde eh, také o to, a to se pořád opakuje, že je tady nespravedlivé rozdělení eh, bohatství. Oni tam mají spoustu nerostného bohatství v tom Mali a nerozděluje se to správně, eh, poctivě a myslím si, že tady k tomu by, to by byla část řešení. Za váš projev a předávám slovo na jednu minutu panu Tanokovi. Pane předsedo, ECR plně Eh, odsuzuje eh, unilaterální vyhlášení nezávislosti Azavadu na základě eh, vojenského převratu, na jehož základě prezident Ture byl sesazen v Mali. NML a, a separatisté musí přehnat, předat kontrolu oblastí, které ovládají zpátky v mm, řádným úřadům v Mali. Cokoliv jiného bude destabilizovat strategicky důležitý eh, region eh, Sahelu NML a by eh, také měly být zmražena aktiva v Evropě, zejména alarmující je to, jak islamistické fakce Al-Qaida například v Magrebu eh, díky eh, tomu to pokračuje, zodpovídá eh, za únosy v tomto, fragilním, v tomto křekem regionu. Proto vyzývám, abychom mobilizovali zdroje, podpořili ECOVAS a pomohli tak obnovit teritoriální integritu v Mali a e, e, pomohli e, budovat demokratické Mali, které je postavené na základě vlády práva. A nyní na 1,5 minuty paní Veržia. Děkuji, pane předsedo. Chudé Mali a chudí obyvatelé Mali, a kteří žijí v tomto regionu, který je vystaven humanitární, sanitární krizi, a která, jak paní Štonová jste řekla, nevznikla v lednu eh, s tím novým povstáním ani ne 21 března s tím povstáním také ne, protože eh, to je země zapomenutá po dekolonizaci a zde Francie má svoji odpovědnost. Sliby Tuaregům ty nebyly nikdy plněny. Tento region eh, je předmětem velkého zájmu vzhledem k přírodnímu bohatství uvnitř země, u sousedů, ale i u některých evropských států to platí. A je to vlastně zóna bez jakékoliv práva, kde se obchoduje s čímkoliv, jakkoliv. Na konci libijské země se tam dostaly zbraně. A právě tak E, vlastně všechny sousední země ozbrojili libelské povstalce a zbraně se dostali tam. A e, především ženy a e, další slabí jsou obětmi útoků. Je třeba si udělat bilanci. Ty finanční prostředky které jsme použili, tak ty se nedostaly k obyvatelům. Je třeba to zanalizovat, připravit, vytvořit na to nezávislou vyšetřovací komisi, aby ty všechny excesy eh, zanalizovala. A je třeba apelovat na politické řešení, aby zapojili se do toho všechny strany, eh, včetně zástupců občanské společnosti. A nyní na jednu a půl minuty pan Gáler. Děkuji vám, pane předsedo Ähm, Dámy a pánové, já se domnívám, že co se týče politického hodnocení puče v Mali, tady jsme jednotní. Eh, vítáme ten vývoj, který jde alespoň teď eh, správným směrem, co se týče hlavního města. Tam je problém obsazení a Eh, toho jednostraného vyhlášení nezávislosti, ten se nepodařilo ještě eh, eh, vyřešit. Je dobré, že jsme jako Evropská unie se postavili jednotně k poskytnutí humanitární pomoci a teď je třeba využít čas k tomu, aby ECOVAS mohl se ujmout své úlohy a samozřejmě se dohodnout i s Africkou unii my eh, i v jiných eh, případech, kde jednala, jsme jí pomáhali, ale ukazuje se jeden problém v té souvislosti, že vlastně jsme začali eh, od západní Sahary přes Mauretánii, Mali, Čad, ale i v Libii a tam vlastně je pouze omezená státnost v těchto zemích. Tam státní orgány zatím ještě nefungují plně a za následek to má to, že se tam roztahují teroristické organizace. Pečujme o to, aby, alespoň, aby vývoj malých, lehkých zbraní, eh, který tak ohrožuje vývoj v Africe, aby se mu podařilo zabránit, protože právě tento vývoj destabilizuje řadu zemí. A nyní na dvě minuty má slovo paní de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady panuje schoda, jak ta situace v Mali je tragická. Jenom dovolte, abych eh, vyjádřila svůj takový špatný pocit, eh, poněvadž, jak jsme slyšeli, skutečně to byla předem ohlášená katastrofa. A tady navazuji na pana Galera a na další. My, kteří e, zasedáme v rámci AKT, my jsme to čekali měsíce, v podstatě od intervenci, e, intervence v Libii jsme to čekali. A kolegové z Mali nám říkali, udělejte něco pro Mali. A e, vlastně v předvečer toho převratu v Bruselu náš kolega Asari, ten skutečně byl beznadějný a říkal, přece nám musíte pomoci, protože zítra dojde u nás k převratu. A teď říkáme, jak je to možné, že jsme nic neudělali. Měli jsme strategii pro Sahel, znali jsme, jak to tam vypadá, věděli jsme, že tam k něčemu dojde. A dnes, já tady ráda slyším, no dobře, budeme podparovat eh, Eh, regionální eh, integraci, eh, tu organizaci, Africkou organizaci pro ekonomický rozvoj, budeme podporovat rozvoj v tomto chudém regionu, ale nemohli jsme si to ušetřit, poněvadž skutečně jsme věděli, že to je takový sud s mm, výbušněnou. A jak i řekl, řekla paní Verža velice dobře, to je problém, který se dlouho, dlouho připravoval. A my tedy jsme měli to začít řešit dříve. A nyní na jednu minutu pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. A to jsou skutečně hrozné zprávy z Mali. Je to země, která úspěšně konsolidovala demokracii a teď eh, eh, se hrozí eh, oddělením se, potom, až bude aplikovat zákon šaria a útoky na lidi, únosy, to jsou dramatické situace a další, další problémy, protože to může eh, postihnout celý region. Mali je vlastně takovou kolaterální obětí toho konfliktu v Libii. Je to vedlejší oběť eh, a hm, zde eh, má to tedy svůj původ mimo hranice Mali a hm, v konfliktu v Libii. A pokud je o to naše usnesení, my chceme, aby Evropa měla e, strategii po Kadáfim, tedy pro celý region, aby podporovala politickou integraci a především bezpečnost a to e, i spolu s ECOWAS, s Africkou unii a s OSN musíme zabezpečit dodávky potravin, ale i politickou stabilitu, protože čím později budeme intervenovat, tím to řešení bude horší. Nyní na jednu minutu pan Ano, děkuji, pane předsedající mm, Paní místo Tuaregové jsou marginalizováni na celém tom území a nazávat eh, tedy v, eh, v Tuaregové eh, již 30 let slyší různé přísliby, ale nikdy to nebylo splněno a oni bojují za to, aby Tuaregové jejich lid byl uznán historicky, kulturně, to si myslím, že je legitimní požadavek, ale je zde velké riziko eh, fundamentalismu a terorismu v tomto regionu. Proto eh, chceme pomáhat eh, Mali, aby, aby mohlo bojovat proti tomuto hnutí. A zde ale hm, jak to vypadá s tím radikálním islamismem, to nemá moc co dočinění. Naopak, Tuaregové jsou proti principům zákona šaria a e, prosazují jiné principy, třeba pokud jde o úděl žen. A e, já myslím, že Tuaregové by byli dobrou baštou proti e, takovýmto fundamentalismům. A je třeba tedy zahájit dialog s organizací Tuaregu, abychom nastolili reálnou stabilitu v tomto regionu. A nyní předávám slovo na 1,5 minuty panu Kelamovi. paní vysoká představitelko. Eh, dovolte, abych uvedl, eh, že vám chci skutečně poděkovat eh, za velice jasné a přesvědčivé prohlášení k situaci v Mali. Vnitřní konflikt v této zemi ukazuje jasně, jak křehká a politická i hospodářská stabilita na západě Afriky ve skutečnosti je. Před necelými 20 lety bylo Mali konečně vytvořeno i jako demokratický vícestranický stát eh, eh, s pravidelnými volbami eh, a teď byly, byl tento systém pozastaven a dokonce bylo odhla, ohlášeno otržení severní části této země, které, která mají, má alarmující vazby, řekněme, na teroristy právě v ještě v dozvuku eh, toho, co se stalo s Kadáfím. Uvědomme si, eh, že jedna desetina 15 eh, milionové malijské populace potřebuje okamžitou potravinovou pomoc. Za druhé, musíme také podpořit tento přechod, tu dohodu přechodovou, která byla naštěstí dosažena díky snahám západoafrických států. Myslím si, že to je určitý pokrok, protože pokud bude eh, dohodnuto, že eh, mm, nebudou přijímány vojenské převraty, tak existuje eh, pořád naděje, že může být obnovena demokracie. Nicméně hlavní je, aby byl umožněn přístup k přímé humanitární pomoci do této oblasti tak, abychom zabránili vzniku humanitární katastrofy. Děkuji. A nyní na jednu minutu paní Kretu Děkuji, pane předsedo. Paní eh, vysoká představitelko, všichni doufáme, že eh, že tedy vojáci se stáhnou a že to, co začalo 22. března, brzy skončí že skončí politická krize v této zemi, která po eh, vojenské diktatuře, která skončila v roce 1991, eh, se začala demokratizovat, ale bohužel zde je separatistické eh, nebezpečí na severu země. A musíme tedy apelovat na ty dočasné orgány, aby zorganizovali volby, aby se demokratizovali ale také musíme čelit extremistům, kteří jednostranně vyhlásili nezávislost. Eh, a to je tedy kraj, který se nachází na pokraji humanitární katastrofy. my eh, nechceme, aby Magreb se dostal pod kontrolu extremistů. Samozřejmě proto jsme nepodporovali Jaro. Pan Fisas Aixela. Gracias, señor presidente, baronesa Ashton. Děkuji, pane předsedo, paní Eštonová. E, tragédie v Mali, to byla předem ohlášená smrt. Již před rokem jsem byl v e, misi, kdy jsme e, byli tady pozorovací mise při volbách a již, již te, bylo to tedy v Alžírsku a již tehdy jsme byli upozorňováni, že tam je velké nebezpečí právě v zemích Sahelu a že se tam eh, vrátí Tuaregové, kteří eh, předtím eh, působili jako žoldáci v Kadáfiho armádě a ti to tedy sloužili tedy různým různým tedy hnutím a já, paní Eštorová, jsem rád, že jste ohlásila určitá opatření pro celý Sahel, ale jenom bych řekl, že je třeba je přijmout rychle, naléhavě, poněvadž jinak e, ten problém se daleko zvětší a mm, velice brzy e, se e, začnou prosazovat extremisté v těchto zemích. A závěrem bych chtěl připomenout Eh, všechny ty osoby, které byly uneseny eh, v tomto regionu a je třeba přijmout veškerá opatření, abychom je co nejdříve osvobodili. Děkuji. Děkuji vám za poslední příspěvek a nyní mi dovolte, abych otevřel proceduru Catch the Eye, do které se přihlásil jeden řečník, pan Ferreira. Máte slovo.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 nelze odpojit eh, od eh, vojenské agrese. Eh, na to v Libii je třeba tedy podporovat Africkou unii a ECOWAS tak, aby se snažili o politické řešení tohoto konfliktu bez vměšování. A je třeba tedy respektovat celistvost Mali. Krize v této zemi, ta má své kořeny, eh, které jsou velice různorodé, ať jsou to různé potřeby, které tam nejsou respektovány, jako potřeba po potravinách, pro, po zdravotnických službách a podobně. Poté abych na závěr předal slovo paní baronce Eštonové. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům za vyjádření k vývoji situace v Mali. Jak už bylo řečeno, je naprosto nezbytné, aby se Evropská unie eh, zapojila. Máme životní zájem na bezpečnosti a rozvoji celého, eh, celého regionu eh, Sahelu. Plně podporujeme úsilí ECOVASu a sousedních zemí a zůstáváme s nimi v úzkém kontaktu, abychom pomohli politickému přechodu a prezident Autara sám nedávno zažil podobné problémy eh, a velice jej eh, podporujeme v jeho úsilí eh, pro pomoc své zemi. Stále se velice zabýváme situací na severu a znovu opakujeme naši podporu pro územní celistvost Mali. Je tady řada zásadních problémů. My Eh, uvažujeme o eh, zavedení, zavedení nové síly, která by pomohla nové legitimní vládě eh, znovu nastolit pořádek. Je zde civilní mise CSDP, která, kterou nedávno schválila Rada. A konečně, pane předsedo, jsem zvláště znepokojena, že eh, mnoho lidí bylo nedávno přinuceno uprchnout eh, ze severu za situace už tak závažné potravinové krize. I nadále tedy budeme podporovat, eh, poskytovat humanitární podporu všude, kde můžeme. A já se velice těším na usnesení, které Evropský parlament v této souvislosti přijme. Pečné slovo a tímto prosím rozprava skončila. hlasování k této zprávě bude v pátek ve twelve hodin. dámy a pánové nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu eh, který se týká situace